Pan předseda přichází. Milé kolegyně, milí kolegové, pan předseda je přesný a proto bych řekl, že můžeme začít, třeba že tady ještě nemáme všechny aktéry, ale vidím, že pan komisař Jacques Baro tady je. Eh, takže vítejte, pane místopředsedo komise. Doufám, že rada záhy se také dostaví. Ano, takže opětně zahajuji zasedání Evropského parlamentu. Zápis ze včerejšího zasedání byl rozdán. Existují proti tomu nějaké námitky? Není tomu tak, v tom případě považujeme zápis za schválený. Nyní budeme mít prohlášení Rady a komise eh, k přesídlení vězňů z Guantanáma jakož i k převozu a nezákonnému zadržování vězňů ze strany CIA. Ve jméno rady promluví pan ministr Aleksandr Vondra. Prosím pěkně, pane ministře. To už je k tomu, tomu no? jsou?